začne zítra. Zároveň bych vám chtěl říci, že skupina EPP navrhla následující ehm, poslance. Pan Kančán by se měl stát eh, členem delegace pro vztahy, vztahy s arabským eh, poloostrovem. Eh, nahradí pana Alfreda Antonioci a pan Alfredo Antonioci je navržen jako člen delegace pro, do společného parlamentního výboru EU Chorvatsko. Nahradí pana Kančiána. Dále paní Andrea Kocolino by měla být členkou výboru pro rozpočet. Má někdo něco proto, proti tomu? Eh, Nikoli pan Kelly? Nikoli. A, takže je to považováno za schválené. A pokud jde o zápis eh, z dnešní schůze, bude dostupný před příštím zasedáním. A pokud eh, nikdo nemá nic proti, ehm, Písemná usnesení budou předána adresátům co nejdříve a pokud nikdo nic eh, nemá, eh, končím schůzi.